členové neměli příležitost vůbec vystoupit, takže jste jim nedal prostor v rámci Catch the Eye, zatímco členům politických skupin jste prostor dal. Děkuji vám za vaši